E, právník jménem polského občana e, pana Michalského se obrátil na pana předsedu e, v souvislosti s článkem 6. Je tato žádost předána do sekretariátu dle článku 3 sněmovna panu Salavrako Anekis